Colleagues. Kolegové, na úvod od paní Lichtenberg je tady žádost řešit nejprve tedy hlasování o veřejných zakázkách, protože paní Lichtenberg pak musí hlasovat jinde na jiném výboru. My jsme s tím souhlasili, takže veřejné zakázky uděláme vlastně jako číslo 8 a potom všechno další rozhodnutí koordinátorů. Jestli bych to rychle mohl projít. Koordinátoři vyslechli zprávy od eh, pana Kumucakse a pana Ertoga o pozměňovacích návrzích, o TNT a eh, dohodli se schválit omezený počet pozměňovacích návrhů na základě objektivních eh, kritérií s ohledem na přidanou evropskou hodnotu, jmenování zpravodajů, koordinátoři rozhodli, že zváží přidělení dalších bodů skupinám na dalších zasedáních, takže to, to bude na zvážení na dalším zasedání koordinátorů. A pokud jde o tři zprávy, návrh nařízení o testování motorových vozidel, EPP tady bude poskytne zpravodaje dále nařízení o e, inspekcích e, na silnicích u komerčních vozidel. Tam to bude za SND a ALDES se zhostí třetího, což je návrh směrnice, již se mění stávající směrnice o registraci dokumentace pro vozidla. A zpravodajka doporučila by zpráva Komise o implementaci směrnice 59 z roku 2003 o e, kvalifikacích a pravidelném školení řidičů, aby se nepřijaly další žádné další kroky. Dále to tež pro sdělení o implementaci e, evropských e, elektronických poplatků a k spolupráci o Evropské unii a Švýcarsku, o evropském programu, evropských programech satelitní navigace, žádná, žádné další kroky o námořních eh, znalostech v kontextu strategie 2020 a návrh usnesení od eh, pana Silvestrise o pravidlu 1.20. Eh, k tomu nebude zatím žádné se podnikat žádná další akce ale toto usnesení by mělo být zvažováno v kontextu naší další zprávy o udržitelné městské dopravě. A pokud jde o plánování na rok 2013, tak rozhodnutí delegace již tedy za um, severovýchod Ang- Anglie, uh, již tu byla žádost, dále Polsko, Polsko, německý pohraniční region se připojili tady návrh PP a zelení a další dále Sardinie, to je návrh od liberálů. A ke, pokud jde o slyšení, k tomu bych vám dal ještě data, takže abyste si mohli zrušit, abyste to potom mohli zrušit den předem, jak to bývá, takže Spojené státy 11. února, severovýchod Anglie 29. dubna Polsko a polsko-německé hranice 15. července a Sardinie. To bude poslední a to bude v týdnu začínajícím 28. Eh, října, Tyrkisovém týdnu. A pokud jde o eh, tedy ta slyšení, tak tam rozhodnutí bylo takové, že se mělo rozhodnout, eh, jaká slyšení Eh, budou už rok dopředu, už 12 měsíců dopředu se má rozhodovat za výbory, což vyvolalo určitý tlak a to znamená, že se musíme snažit trošku předvídat, jaká slyšení bychom chtěli příští rok. Koordinátoři přijali rozhodnutí o šesti slyšeních, což nám nebrání dělat i další v případě, že by to bylo zapotřebí čtvrtý železniční balíček, to je za prvé, za druhé, reagovat na mimořádné okolnosti v leteckém sektoru, což následuje na události související se sopkou na Islandu. To znamená, co by se stalo, kdyby byla další sopka jako, by, jako ta na Islandu. Dále implementace třetí směrnice o poštovních službách, um, politika přístavní a konečně zlepšení eh, propojení eh, pozemních, tedy eh, vodních vnitrozemských cest. A ten návrh kalendáře byl zatím schválen, je tam jedna nebo jeden nebo dva čtvrtky, nemůžeme vypustit všechny čtvrtky, máme tam i celé čtvrtky, někde musíme se tím řídit, jak už to součást naší dohody s dalšími výbory. A odpoledne kdy to je 9. října, to se ruší. Čili to zasedání výboru pro dopravu v úterý, v úterý odpoledne, naše příští zasedání de facto se zrušilo. To odpolední. A jinak pod bodem různé, tedy tady mám jenom napsáno to, že se ruší toho 9. října. Sekretariát také rozdal informace o možnost eh, zažádání o dodatečné studie na rozpočet, ještě nám zbývají nějaké eh, z rozpočtu, tedy nějak, ještě nám zbývají nějaké prostředky, to znamená, že můžeme případně zadat ještě další studie. Ale musí se rozhodnout, k čemu by se tyto studie měly vázat. Jsou k tomu nějaké dotazy? Samozřejmě ta data na rok 2013 na data zasedání dáme k dispozici co nejdřív. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Je tu někdo, kdo kartu nemá? Počkáme. Pan Alkadrávi Pan Alkadraví nemůže najít, protože je ztracená mezi všemi těmi 50 eurovými bankovkami. Proto ji nemůže najít. Pan Alkadraví nemá kartu. To je zatím tím tedy jen jeden. Lease můžeme prověřit v eh, hlasování, zahajujeme hlasování. Všichni hlasovali. Konec. Žádná skupina nemá nadměrný počet hlasů. Takže pouze pan je pan Banky, kteří nemají karty. My to zohledníme. Kdybyste mohli, tedy až budeme hlasovat, potom palci to dát najevo. Takže jako první máme paní Lichtenberger. Její zpráva, návrh tedy stanoviska o návrhu směrnice o veřejných zakázkách. Jste připraveni? Začneme pozměňovací návrhem 1, zpravodaj Kip, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 43, pan Síle, pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím prověřit, takže hlasujeme. Vy všichni hlasovali? Takže 1 plus 1 pro, 1 proti. Konec hlasování. Schváleno. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, ne, jdeme k 11. 8, 9, odpadají, takže 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 40, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 52 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 53 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 55 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 56 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 57 pro, proti, za, zdrželi se, zamítá se. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro. Prověříme 12, pro, Prověříme dvanáctku? Konec, všichni hlasovali. Pan Banky proti. Konec hlasování. 21 pro, 18 proti, takže schváleno. Teď 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítá se.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 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 22, 23 a 24 dohromady. Bude pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 70. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 71 jako doplněk pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 72 pro. Proti. Strželi se. Zamítá se. 73 jako doplněk pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Kompromis A. Pro. Proti. Strželi se. Můžeme to prověřit. Kompromis A. Zahajují hlasování. Již všichni hlasovali. Je to jedna plus, jedna minus. Konec hlasování. Schváleno. Nyní 75 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67. Tady máme dělčí hlasování tři části. První část, je celý text bez toho textu produkční, produkční náklady a sociální náklady. Druhá část jsou slova produkční náklady, výrobní náklady a třetí část eh, sociální uh, náklady. Náklady sociálního dopadu. Takže první část. První část pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit tu první část elektronicky. Hlasujeme. 1 plus 1 minus. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Je to tedy těsně. Celý kompromis se zamítá. A nemusíme již tím pádem hlasovat o 78 tedy 77. Ne, 77, pan Zíle. Pro, proti, drželi se. Prověříme 77, hlasujeme. Opět 1 plus 1 minus. Všichni, konec. Zamítá se. Rovně štěsně. Sedmdesát šest. Pro. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 79 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 80 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 81 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. Návrh 27, ten o tom nehlasujeme. 28. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď 32 další. Tak článku 69 odstavec 2. 32 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to prověříme. Třicet dva. Je to článek 69, odstavec 2, pozměňovací návrh 32. Dobře, všichni. A jeden je proti, jeden pro. Konec. Schváleno. Nyní 33. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 33. Na poslední mínus všichni hlasovali. Zamítá se. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 jako doplněk pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 90 dílčí hlasování, dvě části. První část bez slov, nicméně, however, none of these special of the contract a část dvě. Takže první část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Nemusíme hlasovat dál. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 35. Zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Prověřím, prověřím elektronicky 37. Zahajím hlasování na plus jedna minus. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Je to schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 39 a 95 a 47 společně pro, proti, zdrželi, schváleno. A 98 mělo být 39, 95, 47, 98. Toto všechno bylo společně. Teď 96 pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 97 pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 99 pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 100 pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. 101 pro, proti zdrželi se, zamítá se 102 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 103. A 67 společně pro, proti, zdrželi se, zamítá se 104 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování, hlasujeme. Panky 2 plus navíc. Všichni hlasovali. Takže schváleno 36, 4 proti. Blahopřejeme paní Lichtenberg. OK. Just pause a minute. Jen minutku. realised my tea bag was in my pocket. yeah, <laughs> yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next. I just. Re- Budeme pokračovat. Já jsem si teď všimnul, že pitlík s čajem jsem měl v kapse. is Mr. Back's report. No, no, no, uh, sorry. Další na programu je just behind the one we just had. Sorry, Eva. Yeah. Ano, ten poslední, promiň, Evo. Yes. Yeah. Starting with amendment. Pozměňovací návrh 2. Amendment 2. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, zahajuji hlasování. Myslím, že je to přijato, ale raději si to ověříme. As everybody votes. Hlasovali všichni. Všichni hlasovali. Pospěšte. Končím hlasování plus 1 minus 1 a je to přijato. Amendment. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne. So we're now at 40. I know, well, as you should know, Michael. Michael, měl bys vědět, že pro Brita ráno je čaj prioritou. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54 odpadá. Ne, 54 4 takže kdo je pro? 54, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 54. Zahajuji hlasování. Plus jeden, minus jeden. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. Teďka čtyřka, ano. Takže čtyřka zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, tak znovu. Socialisté, prosím, hlasujte také. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Chcete ověřit 41? Zahajuji hlasování o 41. Hlasovali všichni. Plus dva. Končím hlasování. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti zamítnuto. 49, kdo je pro,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 Můžeme si to ověřit. 50, prosím, zahajuji hlasování. Jeden plus, jeden minus, hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. 51. Paní Meissner, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 52. Kdo je pro, kdo je proti,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 Takže teď jdeme na pozměňovací návrh 56, pan Cíle, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 25. Kdo je pro? 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26. Kdo je pro? Jdeme k pozměňovacímu návrhu 29, další padá nebo je stažen, takže 79, druhý odstavec, pozměňovací návrh 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 58, kdo je pro, kdo je proti,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 A teď jdeme na 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 36, kdo je pro, kdo je proti. We've just done 36. 62 Okay, 62 and 60. 62 a 63 dohromady a taky 64 a 65. Takže společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, můžeme ověřit 62, 63, 64 a 65. Zahajuji hlasování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 Kdo se zdržel? Přijato. A závěrečné hlasování, zahajuje hlasování. K tomu ještě dva plus. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato 37 proti 4, takže ještě jednou gratuluji paní Lechtenberger. 38 ku 3, promiňte, oba dva byli pro. Now can I go on to Mr. Bach's report. Yes. Teď už můžu jít ke zprávě pana Bacha. Výborně. Colleagues, this is a long vote. I... Kolegové, toto je dlouhé hlasování. Já chápu, že se vám končetiny unaví, ale to neznamená, že přestanete zvedat ruce. Okay. Are you ready for the marathon? Jste připraveni na maraton? Výborně. Pozměňovací návrh 15 je jen jazyková změna v německé verzi. Ne, v anglické verzi. To je ta hlavní verze. Right. Vote on it. Do we vote? Do we vote on it? No. No, it's just a linguistic... O tom se nehlasuje, to je jen jazyková úprava. Takže šestnáctka. Šestnáctka. Tou začneme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedmnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmnáct. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo se zdržel? Přijato. Konečně kompromis schválen jako kompromis. Takže otočíme stránku. Pan Taylor, 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme si to ověřit. 28, prosím, zahajuji hlasování. Jeden plus, jeden minus. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Dvacet devět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Třicet, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme si to ověřit. 37, prosím, zahajuje hlasování. 1 plus, 1 minus. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Vy jste plus a jde, že ano. Je to zamítnuto, protože je to vyrovnané. 38, pan Danelis, kdo je pro?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 61. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, můžeme si to ověřit. 61. Prosím, zahajuji hlasování. H plus one. Plus jedna. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. 63 je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. To odpadá, protože 81 jsme schválili. Takže 82. Pan Koch, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 83 je jen jazyková změna. potřebujeme pozměňovací návrh, abychom něco změnili z DG Tran na DG Move. Okay, we, we vote on the... Hlasujeme o pozměňovacím návrhu, kdy musíme DG Tran zaměnit za DG Move. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 85, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. A teď jdeme na kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 99 je další, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1.1.6 odpadá, 1.1.7 odpadá, další také. A potom máme stovku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 103. 103 odpadá. První část odpadá, takže musíme hlasovat o druhé části. To je tak komplikované. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 105 je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To si znovu zkusíme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 106. Další jazyková změna. Right, we vote 106. Takže hlasujeme o 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 107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 110, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 111, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 112, tam máme ústní pozměňovací návrh, jsou proti němu nějaké námitky, pokud ne, tak hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 113, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto devatenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 121, 122, 124, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 144 a 145 jsou stejné, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 146, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 147, kdo je pro. Ověříme 146, dobře, zahajuji hlasování o 146. Hlasovali všichni, plus jeden. Končím hlasování. A je to přijato. Dobře, že jsme to ověřili. 147. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 148 odpadá, takže 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. To je doplnění kompromisu, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 156, to je také doplnění ke kompromisu a je tam ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti, má nějakou námitku? Pan Alkadraui? Ano, my máme námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže se o něm nemůže hlasovat, takže hlasujeme o tom původním návrhu, který je doplněním kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit a zahajuji hlasování. Zase tam máme jeden mínus, hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159. Paní Tykau. Tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to Zamítnu to myslím, ale raději to ověřím. Zahajuji hlasování o 159 plus 1, pan Alkadraui. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 167, to je doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169, to je také doplnění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 176, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 172, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 177 teď. A 178 společně. Ano? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 180, pan Taylor, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 181, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 184. Paní Sehnalová. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 185 jako doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 186. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 194 jako doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. to mělo asi znamenat, ověřte prosím 194, takže dobře, ověříme, zahajuji hlasování. Pan Alkadraui 1 plus, hlasovali všichni, končím hlasování. A je to zamítnuto. Takže 195, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 196, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 22, kompromis 11, kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. For. 204, paní Ayala Sender, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 206 s ústním pozměňovacím návrhem jsou proti němu námitky. Pokud ne, tak včetně tohoto ústního návrhu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 207 a 209, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 210, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 221. Tam máme hlasování po částech. První část eh, odpadá kvůli kompromisu, takže druhá část, kdo je pro, kdo se zdržel, přijato. 223, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 224, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 225, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 226, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 227, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 228, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 229, to je doplnění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 230, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 231, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 232 jako doplnění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel. Zamítnuto. 233 také doplnění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď citace číslo 4, pan Koch. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pět a šest. Tři, pět a šest eh, jsou stejné, takže tím jsme vlastně odhlasovali i pětku, šestku. Sedmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato.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 Můžeme to ověřit, odstavec 2, prosím, zahajuji hlasování. Plus 1, pan Alkadraui. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to zamítnuto. Odstavec 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4. Kdo je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 Bach eh, před závěrečným hlasováním. Prosím. Ano, já bych se chtěla zeptat, eh, protože máme z, odsouhlasenou celou řadu pozměňovacích návrhů, tak eh, si kladu otázku, proč jsme nehlasovali o tom úplně prvním pozměňovacím návrhu číslo 15 Zítra Kocha. Okay. We can go back and vote on fifth. Dobře, budeme tedy hlasovat znovu, protože tam bylo trochu nejasné, jestli je to jazykový pozměňovací návrh nebo ne. 50, it's on the first page 15. 15, je to na první straně. Tam se diskutovalo o tom, jestli je to jenom jazykový pozměňovací návrh, ale nevadí, můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Takže závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Pan Alkadrau je zase plus jedna. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to 43 pro, jeden se zdržel, takže blahopřeji panu Bachu. MFF. Tak, a teď MFF, víc, víceletý rámec. Bychom měli vystřídat trochu tým. recharge your arms for the MFF vote. Trochu nechte odpočinout svým pažím na další hlasování. Okay. <coughs> Amendment 2. Ayala Sender dvojka pro proti, zdrželi se, zamítá se. Tři jako doplněk pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis jedna. pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pět paní Dirang pro, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Šest tykal pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítá se 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 9, elektronicky hlasujeme. Se pana Alkadravího jedna mínus, takže by všichni hlasovali. Konec. Hlasování. Schváleno. Desítka odpadá. Jedenáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Třináct pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Nyní 15. Pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 15, prosím hlasujeme. Jedna mínus pro pana Alkadramiho. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno 17. Doplněk pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18. Ústní pozměňovací návrh. Je proti tomu nějaká námitka? Není. Takže ústní návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19. Doplněk pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Dělčí hlasování. První část až po That Some Shell National Allocations, druhá část za žádných okolností. Takže první část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno.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 za pana Kadrávího. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno 37. Buď proti jednomu, pět se zdrželo hlasování. Dále zpráva paní Griesbeck. tým se vyměnil, takže 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 32 a další odpadají, 33 je tedy další pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 33, prosím. Zahajujeme hlasování. Všichni. Plus jeden minus. Konec hlasování. Takže schváleno 34, kde je pro, kde je proti, se zdržel schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 35 se tedy hlasujeme. Elektronicky všichni hlasovali. Plus jedna. Konec hlasování. 30, takže schváleno. Ne, není, není protože plus jedna ještě, ano. 36 je další, pro, proti, zdrželi se, prověříme i 36 a nastupuje únava, vidím. 36 plus 1 za pana Alkadravího. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. 37 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 38 pro. Proti. Prověříme 38, paní Dirand. Zahajeme hlasování. Plus jedna samozřejmě. Všichni. Konec hlasování. Schváleno. 39. Paní Dira. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme 39. Zahajujeme hlasování. Opět plus 1. Všichni. Konec. Takže to schváleno 20 20, 40 pozměňovací návrh pro. Počkejte ještě chviličku, než se SAD zorganizuje. SAD, pro SAD jsme u 40, pro. Proti. Zdrželi se, prověříme to ještě jednou. Myslím, že je to tátáž většina, ale je to těsně. Takže 40 plus 1 za pana Alcadrája. Všichni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 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď dvojka, zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní 56, což je navíc ke kompromisu 2. Je tady dílčí hlasování dvě části. První část je celý text bez slova air, nevím, jak budeme dýchat, a pak se slovem vzduch. Druhá část. Takže 56 bez slova vzduch první část pro. proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Takže teď, teď o slovo vzduch pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Evidentně se nám vzduch nelíbí. ústní pozněvací návrh 1 Ayla Sender. Doplněk ke kompromisu 2. Je proti tomu nějaká námitka? Pokud ne, tak to budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 62 pro, Proti. Prověříme 62. Hlasujeme. Takže všichni. Konec. Schváleno. 63, paní Dirant, pro proti, zdrželi se, samítá se, 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se zamítá se. 72 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 72, hlasujeme. Jedna mínus za pana Alkadráviho. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Takže schváleno. 73, to je pro. Proti. Schváleno 7 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 74 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 75 pro. Proti. Prověříme 75, zájem hlasování. Plus 1. A kadráví. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. 76, paní Dirant. Pro. Proti. Zamítá se. 77 pro. Proti zdrželi se schváleno, 9 zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, ne, to odpadá, takže 84 pro, proti, zdrželi se schváleno, 86 pro, proti, zdrželi se schváleno, 87 ne, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 87 odpadá, 14. Zpravodaj je pro, proti, zdrželi se schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, Proti. Zdrželi se. Můžeme to prověřit. 91. Myslím, že schváleno, ale ještě to prověříme. Zahajuji hlasování. Minus. Všichni. Konec hlasování. Schváleno. 92. Paní Sehnalová. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 93 rozdělené hlasování, dílčí hlasování ve dvou částech. První ča- část až po Indicators and Beyond, takže pro první část, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 94 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 95 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 paní ale Sender. Námitky ne. Takže pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 96 odpadá 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 102. Myslím, že těsně zajeme hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Takže 21 vůči 20, 18 je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit. I 103 Zahajuji hlasování plus jedna pana, za pana Alkadrávího. Všichni. Konec hlasování. Zamítá se. 22. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 23. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno a závěrečné hlasování, které je teď zahájeno, přičemž jeden hlas za pana Alkadrávího. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 30 9 pro, 4 proti, 1 se zdržel, takže eh, přijato. Gratulujeme paní Grisbeck. Uh, uh, Takže přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, ale nejdřív se prosím uklidněte. Máme tedy pozemní služby na letištích Unie a, a omezení hluku. Máme tady pana Zasadu a pana Leichtfrieda. Pan Zásada požádal o to, abyste mohl prezentovat eh, svou prezentaci v PowerPointu. Nevím, jak se na to díváte vy není běžné, aby zpravodajové při prezentaci své zprávy provítali PowerPointovou prezentaci, takže nevím, jak se na to díváte. Jak se na to díváte tedy vy? Pan. Pane Zasado. Děkuji, pane předsedo. Nebude to trvat eh, déle než pár minut. Eh, jako obvykle chci jen zjednodušit eh, celé toto sdělení pro kolegy. Já tedy tentokrát povolím tuto PowerPointovou prezentaci, ale chci připomenout poslancům, že není běžné, aby zpravodajové promítali PowerPointovou prezentaci na výboru. To se dělá třeba na slyšeních nebo jinde. Ale tentokrát to tedy dovolím, ale prosím zpravodajové do budoucna, buďte si vědomi toho, že já nebudu nakloněn PowerPointovým prezentacím. Dobrá? Pane zasado, začněte tedy. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Pane předsedo, kolegové, kolegyně. Pozemní služby na letištích. To je důležitý dokument, eh, tedy moje prezentace. <laughs> Eh, dobře, kontinuoval, že by... Dobře, já tedy budu pokračovat, abychom to neprodlužovali. Na několika stách eh, evropských letišť představují pozemní služby 100 tisíce pracovních míst. Já jsem chtěl, aby ten dokument byl co nejjednodušší a srozumitelný pro ty, kteří ho budou do budoucna používat. Bohužel v průběhu diskusí o tomto dokumentu jsem si všiml, že nejčastěji se eh, obrací na záležitosti spojené s liberalizací a to je pouze jeden prvek, jedna složka tohoto nařízení. Samozřejmě důležitý prvek, ale stejně důležitý jako eh, otázky, které se týkají ujednocení postupu anebo eh, realizace minimálních norem, dodržování minimálních norem na letištích. Říkal jsem si, jak jasně a jednoduše ukázat, jak by měla vypadat eh, procedura spojená s fungováním firm poskytujících pozemní služby na letištích z technických příčin není možné to takto eh, ukázat, ale já se to pokusím nějak tedy popsat. No mám tady prezentaci. Jak bude vypadat ta cesta firmy poskytující pozemní služby, která bude chtít mít přístup k práci na letišti? V prvním kroku takovýto podnikatel, který bude chtít eh, poskytovat pozemní služby, bude muset tedy se obrátit na orgán členského státu a požádat tedy o autorizaci. Tento postup schvalování je popsán v nařízení. Tento orgán posoudí, zda tato firma splňuje požadavky na bezpečnost a ochrany pracujících a zda také má odpovídající pojistku. Já se pokusím ukázat, jak by se to dalo co nejlépe zjednodušit, aby tento postup byl co nejjednodušší pro ty orgány, které poskytují autorizaci na území Evropské unie, tak, aby ten podnikatel mohl v libovolné zemi získat autorizaci, která bude platná ve všech 27 členských státech. Podnikatel, který získá tuto autorizaci, si bude moci vybrat letiště, kde bude chtít eh, působit ze všech letišť, která se nacházejí na území Evropské unie. Pokud tato autorizace bude jednotná pro všechny, pokud to tedy bude jednotná procedura autorizace, která dnes vypadá různě. Ve 27 členských zemích máme 27 procedur autorizace. Vybere se tedy libovolné letiště, navštíví toto letiště, aby získal eh, informace o tom, jaké minimální normy pro něj budou platit na tomto letišti. Ty minimální normy budou tvořeny No. Tady jsem eh, se trošku vzdálil od návrhu komise, eh, která chtěla, aby to bylo dáno v aktu v přenesené pravomoci. Já navrhuji, aby ty minimální normy byly tvořeny jednotlivými letišti, protože právě tato letiště nejlépe vědí, jaký minimální čas potřebují. A tady je vyjmenováno několik kategorií, které jsou obsaženy v příloze k tomuto nařízení. To je eh, několik tedy kategorií, které jsem vybral a které by musely být podrobně popsány. tím letištěm, aby se tam říkalo, jaký je minimální čas pro doručení prvního kusu zavazadla, tedy posledního kusu zavazadla na přijetí zavazadla a tak dále. A ty další kategorie to by mělo potěšit kolegy ze strany zelených, tam jsou i požadavky, které mají vliv na životní prostředí. Je to tedy několik kategorií, které by měly být popsány v minimálních standardech letiště. Abychom se vyhnuli situaci, kdy se tam dělají nějaké absurdní kontroly, tak tyto minimální standardy by musely být schváleny nezávislým orgánem v dané zemi, který ověří, zda ty minimální standardy jsou na takové úrovni, zda nejsou tedy zbytečně nízké, anebo naopak zbytečně vysoké. A to jsou opodstatněné. Ne. Ve chvíli, kdy podnikatel ví, že je schopen splnit eh, tyto minimální normy, může si hledat obchodního partnera, eh, aerolinku, pokud najde takovou tu aerolinku, která bude mít zájem o jeho služby, tak eh, začne normální obchodní postup, dohoda, smlouva a Potom eh, ta firma bude provádět eh, pozemní služby na základě podepsané smlouvy a eh, na základě těch minimálních norm. A tím bychom mohli ukončit tuto prezentaci, kdyby ovšem nařízení nemělo za cíl v některých zemích připustit omezení počtu eh, firem, eh, které budou působit eh, na letištích anebo na terminálech jednotlivých letišť. Když se podíváme na tento slide, máme tam 11 vyjmenovaných kategorií pozemních služeb na letištích. To jsou omezení, která se mohou týkat pouze čtyř kategorií, všechny ostatní kategorie jsou už dávno liberalizovány a tady stát nemůže omezovat počty poskytovatelů těchto pozemních služeb, ale u těchto tří nebo tedy čtyř kategorií, to znamená eh, nakládání se zavazadly, pošta, eh, provoz ramp eh, a doplňování paliva. To jsou věci, které jsou omezeny s přihlédnutím k velikosti letiště a u letišť, které mají 2 až 5 milionů cestujících, je možno e, omezit e, počet firm poskytujících pozemní služby na 2. E, u letišť, které mají 5 až 35 milionů cestujících, tam je také omezení na 3 firmy a můj návrh na ty největší, nebo tedy pro ta největší evropská letiště, pro těch sedm největších evropských letišť je, aby zde bylo omezení na tedy čtyři firmy. Co to znamená? Nikoho nenutíme k tomu, aby fungoval na tom letišti. Zda tam není čtvrtý, nebo pátý zájemce, tak nikoho nemůžeme nutit k tomu, aby na tom letišti působil. Problém je, když máme třeba sedm nebo deset zájemců a, a členská země například chce, aby na tomto, úze, na tomto letišti s ohledem na situaci, na infrastrukturu byla omezená, byl omezen ten počet na dva nebo na tři nebo na čtyři poskytovatele a v tom případě je ten postup výběru pěkně popsán dopodrobná v tomto nařízení. Jedná se o výběrové řízení, při kterém se vyberou ti nejlepší, kteří by měli poskytovat služby na daném letišti. A abych tedy vyšel vstříc návrhům kolegů, tak jsem tam vložil větu, kde se uvádí, že daný členský stát může využít možnosti zavedení plné liberalizace na těch největších letištích, které mají více než 35 milionů cestujících, může tedy eh, posunout eh, platnost tohoto článku o pět let Já To tedy vlastně znamená, když se vyloučí určité terminály nebo letiště, že to vstoupí v platnost až za 10 let. A já vím, že toto nařízení, které dnes vytváříme, je nařízení, které by mělo platit na 2, 3 nebo 5 let, ale je to nařízení, které by mělo platit 10 i více let na letištích, která působí na trzích Evropské unie. V průběhu debaty, a teď už se opravdu eh, blížím k závěru své prezentace, abych to neprodlužoval, se ozvaly hlasy, že těch, eh, ten počet čtyři firmy, že to je zbytečně moc. Ale když vezmeme v úvahu situaci těch eh, sedmi letišť, který by se to týkalo, tak eh, dva, dvě letiště už jsou plně zliberalizovány, tři právě dokončují tu liberalizaci, takže ten problém se týká v podstatě jen těch dvou zbývajících letišť, eh, která mohou využít všech těch výhod vyplývajících z tohoto nařízení a tedy to pravidlo hovořící o čtyřech firmách může být začít uplatňováno až za dalších deset let. Takže čekám vaše návrhy a děkuji vám za pozornost. Děkuji a Máme tady eh, výbor regionu a pana Wernera. Prosím. Ano, vážený pane tajemníku, pane Simpsone. Maximálně 3-4 minuty. Děkuji mnohokrát, pane Zásado, a také za podporu s tím, že také nám dáváte příležitost jako výboru regionu, regionu komentovat eh, tuto záležitost. Eh, budu stručný. Evropská komise eh, předložila letištní balíček s třemi návrhy na řízení. Vše jsme projednávali a když se na to podíváme, E, i také, také na ten návrh e, nařízení e, ke slotu, kde se opravdu také různé linky dostávají pod vyšší tlak, nebo je zde vyšší tlak hospodářské soutěže pro letiště, tak podle názoru výboru regionu je to velice vyvážená předloha Vidíme to pozitivně, že se ZD podněcuje liberalizace, vyvolá to další e, možnost hospodářské soutěže a vidíme to také ve svobodném státě Sasku, jež jak se vyvíjí ekonomika. Myslím si, že to jsou ty cíle, které si máme společně vytýčit. Říkáme také ano, liberalizace služeb, co se týče pozemního odbavování veškerých služeb, které se s tím poskytují, protože to bude určitě přinese sebou zlepšení eh, kvality Musíme ovšem také zohledňovat místní zvláštnosti, také e, výzvy, kapacit, potom problémy s místem. V první řadě musíme zohledňovat první prioritu. E, měla by zde platit e, určitá přechodná nařízení a přechodné úpravy, která by se uplatňovala. Nevíme, jestli nejdříve by se měla uspořádat rovnou velké setkání nebo malá setkání eh, kvůli tomu, aby se právě zohledňovaly zvláštnosti místní. Myslím si, že to je velká výzva. Máme ještě dva další body, kde máme připomínky. Eh, to znamená to, že všem poskytovatelům služeb by mělo být eh, možné brát pod E, na smlouvy také subdodavatele. Zde by měl být rozšířen ještě článek 35. Stejně tak minimální standardy a normy. Letiště by měly mít možnost e, také prosadit. Zde již nyní to musí být e, tak ošetřeno přesně detailně, podrobně v tom nařízení, to nevíme. Myslím si, každopádně je to zaměřeno správným směrem a ještě jednou vám srdečně děkuji. Thank you very much, Mr. Werner. No, děkuji vám. A nyní skupiny, čili čtyři minuty a pak tři minuty. Pro ostatní řečníky začneme paní, panem Fleckensteinem za SAD. Máte čtyři minuty, prosím o stručnost. Ja, Herr Vorsitzender. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Zpravodaji bych rád poděkoval za to, co předložil. Během první diskuze eh, u nás jsme to zvažovali a máme k tomu několik eh, připomínek. Začínám tou negativní. Eh, oproti tomu, co jste říkal vy a také náš host z výboru regionu z Lipska, nechceme žádný žádné, žádný závazený počet eh, poskytovatelů služeb. Myslíme si, že minimálně dva poskytovatele služeb, tak jak je to v té směrnici, je v pořádku. Každý, každé letiště se může liberalizovat tak, jak eh, si to zváží samo, anebo jak to pokládá za důležité, ale neměli bychom zde mít eh, ještě tu možnost obšťastňovat další poskytovatele služeb. Eh, dále, co se týče otázky právního oddělení, jsme eh, také toho názoru, že bychom neměli mít zde právní oddělení, ale funkční oddělení. Eh, jedná se samozřejmě o oddělené účetnictví, o kterém jste se zmínil. A myslím si, že bychom měli zdůrazňovat to, že křížové subvence Eh, by měly, neměly existovat. Eh, tento výbor eh, se zmiňoval o unbundlingu i v jiných souvislostech a proto si myslím, že bychom se na to měli podívat podrobněji, ale v podstatě společně jdeme stejným směrem. Co se týče minimálních norm kvality, tak plně s vámi souhlasíme a také s tím, že komise by neměla mít další pravomoci v oblasti přenesených pravomocí. Eh, stanovily se minimální standardy pro normy, podíváme se na to ještě, ale také jak eh, by mělo probíhat vyhodnocení. I zde si myslím, že bychom mohli najít společnou cestu. Co se týče post- eh, kvalifikačního postupu, tak právem hovoříte o dodržování platných kolektivních smluv. My bychom rádi zde viděli uplatnění reprezentativní kolektivní smlouvy. Jsou zde drobné rozdíly, které ovšem mají velký dopad. A proto eh, určitě o tom spolu ještě budeme diskutovat. Co se týče eh, dalšího předávání smluv neboli těch subdodavatelů, tak jsem toho názoru, že letiště Eh, obecně by měl poskytovat eh, vlastní služby a obecně nedávat eh, zakázky dále. Samozřejmě se musí zúčastnit výběrového řízení, tak jako ostatní. Kromě toho ten postup při narušení pravidel minimální kvality. Eh, Zde bychom se měli nad tím ještě společně zamyslet, protože si myslím, že v první řadě, eh, v první instanci bychom se měli obrátit na příslušný výbor a potom eh, také hovořit s členskými státy. Navrhujete kompletní liberalizaci samo mm, odbavení, samotného odbavení Eh, myslím si, že bychom to mohli zde omezit na dva poskytovatele služeb, ale zde bychom měli ještě také o tom diskutovat, co bude nejlepší. Máme ještě jeden bod, eh, o kterém jste se nezmínil. My se, a já jsem ho také ještě nenašel, sami ještě nevíme, jak s tím zacházet. A je to otázka integrátoru. A zda v této zprávě by také o tom měla padnout zmínka. Měli bychom se na to ještě společně podívat. Určitě v mnoha bodech spolu souhlasíme, v četných bodech ještě se můžeme dopracovat kompromisu, ale um, nebudeme moci souhlasit s tím, zde máme mít dva nebo tři poskytovatele služeb na letištích. Eh, Pan čtyři minuty. Milí kolegové, v podstatě jsem si přál, aby komise Eh, vytýčila jiné priority a s tím, že se zabývá otázkami, jak skutečně můžeme mít jednotné evropské nebe, nebo co musíme učinit proto, abychom, aby naše letecké linky vůbec přežily eh, střednědobě, dlouhodobě. Letiště ty běží docela dobře, ale co se týče linkových letů, tak tam je to dosti zlé. Eh, hovořilo, nyní se, eh, co se týče BH, bylo eh, vyškrtnuto a poskytují se služby od Emirátu a tak dále. Takže bych si byl přál, aby zde byl učiněn návrh také k tomu, že by letiště v Evropě byla všechna privatizována. Většinou jsou ještě ve státních nebo polostátních rukách. Kdyby byly privatizovány ty letiště, tak by se snažili o takový obchodní model, aby byly konkurenceschopný. A vůbec bychom se nemuseli starat o takové pozemní e, služby nebo jak je to rozděleno nyní, eh, co se týče toho rozdělení mezi výborem dopravy a eh, výborem zaměstnanosti? Výbor zaměstnanosti je s námi spojen a když se podívám, o čem tam hovoří, tak eh, občas to vyvolává určité obavy u mě na druhé straně pro otevření a liberalizaci, ale co zhovoří, ovšem na druhé straně to podnikatelskou svobodu masivně omezí. Co se týče zpravodaje, souhlasím s ním v celé řadě bodů. Já jsem pro liberalizaci, jsem také proto, abychom měli minimální normy, aby nebyly stanoveny komisí, ale těmi, kdo přímo na místě pracují. Ale, a teď se dostávám k předřečníkovi, nevím, jestli skutečně bychom to měli brát tak přísně, když se podívám na letiště, tak na Frankfurt, tak co se týče kapacity a infrastruktury, tak tam už to prostě není možné všechno zvládnout zvládat. Už tam jsou dvě e, služby nebo dva podnikatele poskytující odbavující, e, odbavací služby. A když se představíme, že by tam jich mělo být ještě víc, tak e, si třetí nebo čtvrtý na tomto úzkém prostoru, tak si říkám, no tak s pánem Bohem prostě to už nezvládne nikdo. Alespoň se nezajistí kvalita pro uživatele a pro letecké cestující zásadně jednotný postup, ano, proto jsem, i když někdo má tu certifikaci jako poskytovatel služeb, pozemních služeb v Evropě, může být automaticky E, také certifikován pro všechny ostatní. To je správné, ale každopádně to musíme oddělit tam, kde letiště ještě sami poskytují tyto pozemní služby, tak e, tam e, by to mělo být rozděleno třeba do nějaké jiné právní formy. Křížové dotace by měly být tabu a neměli bychom v tomto smyslu nic povolit. Co se týče trénink a další vzdělávání, to si myslím není co dodat k tomu. Nevím v podstatě, jakým způsobem musíme legislativně něco zadávat. To je nejdůležitější součást poskytovatelů pozemních služeb. A záleží to na nich, na poskytovatelích služeb, aby věděli sami, aby opravdu byli na úrovni eh, na výši. Co se týče výběrových řízení, zda se to mm, omezí na sedm let nebo na, mm, zvýší na deset let, eh, to si myslím, že není to rozhodující. Hotovo. Myslím si ale, že s pane zásadu, že se spolu dohodneme. Děkuji. Děkuji paní Foster za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Za Petra van Dalena, který je synovým zpravodajem, který bohužel se nemohl dostavit, protože organizuje pravděpodobně nizozemskou vládu takže se nemohl dostavit, ale děkuje za veškerou odvedenou práci a předal mi několik bodů, které tady mám sdělit. Kolegové už některé, se některých z nich dotkli minimální kvalitativní standardy. Na tom asi se shodneme jako skupina. Je tu určitě obavy ohledně vzájemného uznávání a vz, ohledně eh, konkurence s třetími zeměmi. Tady můžu mohu dát panu Zasadovi seznam určitých bodů, ale kategorie eh, letiš, tam je něco, s čím nesouhlasíme. Čtyři až pět je to takových věcí, ale obecně, když se na to díváme z hlediska eh, obecných principů, tak eh, myslím, že březnové zasedání Rady pro dopravu, který podpor, podpořil všeobecný přístup, tak to je to, co můžeme podpořit i my i ve Spojeném království. Takže měli bychom tam ponechat ty prvky otvírající trhy. Každopádně došlo k liberalizaci, dochází k liberalizaci po mnoho let a funguje to u nás dobře. Třeba máme několik let, letišť, kde je několik poskytovatelů pozemních služeb a nechci nikomu stranit, ale je to problém třeba v případě, řekněme, Frankfurtu tam se, jsou, jsou vidět věci, které se musí vyřešit. K čemu dochází? Znovu se opakuje celá ta kon- konverzace o problému, který je v jednom z členských států. Můžete mít i malá letiště, která nejsou liberalizovaná, která jsou zpravována místními orgány. Každopádně musíme mít určitou rovnováhu, vyváženost v tom přístupu. A hodně se to točí ohledně těch velkých letišť, kde bude samozřejmě docházet k tomu, že tam bude přítomnost několika operátorů. Nemyslím si, že bychom se měli obávat zvýšené konkurence. A když eh, se hovoří o, eh, řekněme, legislativním hledisku, když budou smluvní vztahy mezi zákazníkem a nějakým, nějakou to naopak je něco, co posiluje konkurenceschopnost a jejich klienti a aerolinie. Tam půjde samozřejmě o ten komerční vztah, ten, tu smlouvu, a aby bylo zkrátka plněno to, co lidé očekávají. Takže musíme tady nastavit určitou rovnováhu eh, a je to o tom, jaká je role legislátora, ale role komise Každopádně byl, měli bychom se vyhnout tomu, abychom eh, se zabředávali do spousty pravidel, kde všechno budeme předepisovat. To si myslím, že by nebylo optimální. Takže obecně za EKR a děkuji panu Zásadovi. Domníváme se, že tento všeobecný přístup rady jde, se ubírá správným směrem, můžeme se k tomu připojit Ovšem jsou tu ještě v pozadí některé problémy, které se budou muset vyřešit. Děkuji ještě jednou. A teď dlouhý seznam řečníků, takže to bohužel bude pouze dvě minuty na jednoho, protože jinak nezběre čas na komisi, takže dvě minuty paní Diverak. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkala, tento návrh komise o pozemních službách je přijatelný, nicméně myslím si, že pořád ještě ten trh není dostatečně zralý k tomu, aby se zcela otevřel. Myslím, že můžeme uvítat úsilí našich letišť o liberalizaci. Několik letišť je ovšem opožděno v této oblasti a to je na úkor diverzifikované služby, která by byla nabízena uživatelům. Vítám práci kolegy zásady. Už je to předmětem kompromisu, pokud to srovnáme s tím původním návrhem v pracovním dokumentu, který byl rozeslán před několika měsíci. Je důležité nerozšiřovat eh, tu autoasistenci, je třeba také eh, zachovat eh, ustanovení, která se týkají subdodavatelství omezení na čtyři nebo na tři poskytovatele, tak eh, k tomu já jsem měla několik výhrad ještě nedávno, ale pokud eh, by se to týkalo jen těch několika letišť, tak by to bylo možné. Cílem je nabídnout eh, diverzifikovanější služby s ohledem na prostorová omezení letiště. Realita ukazuje, že letiště se tomu dokázala přizpůsobit. Nesmíme také zapomenout, že to otevření nemůže jít na úkor kvality služeb a to je důležité protože to přímo souvisí také s bezpečností letecké dopravy. A proto podporuji přístup našeho kolegy, že by se eh, v příloze definovaly obecně kvalitativní standardy. Za eh, názvem poskytovatel služeb se skrývají soukromé služby, které už mají celou řadu eh, administrativních eh, požadavků a teď by bylo také zbytečné, aby se jejich povinnosti rozrostly o reporting pro komisi. Nemám čas hovořit o krizové situaci na letišti. Nemám. Paní de Ne, opravdu nemáte. To je škoda. Já, já pustím stopky. Paní Wills, omlouvám se, asi jsme vás přeskočili. Paní Wills, zaguje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Dosavadní otevření trhu již vedlo ke zhoršení kvality při odbavování a také Eh, je zde nátlak na náklady, vedlo to ke snížení platů a mest o 20 Zaměstnanci se téměř nevydělají na své živobytí. A eh, co se týče trhu eh, s konkurencí pro ty odbavovací služby pozemní, se musí držet především kritérií náklad, kritérii nákladů. Pro mě jsou ovšem služby významné. A zde bych se chtěla připojit také k panu Fleckensteinovi, protože protože zde bychom měli mít dobré kolektivní smlouvy, potom stejně dobré standardy pro další vzdělávání a e, kvalifikaci, potom e, také mm, e, po, mm, další poskytování služeb třetím. Já jsem proti tomu, aby z právního hlediska byly odděleny služby poskytující pozemní služby od letiště. Je třeba zde zohledňovat také sociální pravidla a e, významné vylepšení sociální situace zaměstnanců. Je to opravdu hrozné, když eh, pan zpravodaj zásada tak málo ambiciozně eh, vystupuje vůči komisi. Tím, že budeme mít eh, větší hospodářskou soutěž, tak by se měly vlastně zlepšit poskytované služby, ovšem zhoršit situace pro zaměstnance. Co se týče minimálních, eh, minimálního počtu firm poskytujících služby, zde by měly být, měl být zvýšen počet eh, těchto poskytovatelů služeb a ještě eh, se k tomu dostat třetí firmy, to znamená, že by si měli brát subdodavatele nemáme jednoznačné výsledky studie z minulého, z minulého týdne, která ovšem dokazuje, že další otevření trhu na letištích povede k dalšímu zhoršení poskytova- kvality poskytovaných služeb a stejně tak ke zhoršení podmínek zaměstnanců, kteří vykonávají tuto práci. Evropská eh, federace eh, pracovníků eh, v dopravě na začátku července schrnula vše následně. Zde to poslouží pouze vykořistěvatelskému postoji Eh, my potřebujeme sociální Evropu a ne Evropu dumpingu. Děkuji. Dobrá, a teď už opravdu budeme měřit čas, takže pan Leichtry dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pan Dienst hovořil o podnikatelské svobodě. Já bych to chtěl nazvat trochu jinak. Já bych hovořil o sociálním eh, volné tržní ekonomice. Když se podíváme na, eh, vůbec na letištní služby a na letiště, lidé se mohou vybrat, odkud kam letí. samozřejmě eh, si mohou cestující vybrat letiště, ze kterého letiště chtějí od, odlítat. A nikdo si nestěžuje na to, že to tak je, ale dovedu si představit, že letiště mohou nabízet prostě to, co také chtějí nabízet. To patří k volnému trhu, k sociálnímu volnému trhu také. Když se podíváme na úředníky a úřednice Evropské komise a na komisaře pro dopravu, který se e, zajímá méně o dopravní politiku a více se věnuje politickým zájmu, tak se dostáváme do systému, který nás nutí k tomu, abychom předepisovali letištím, kolik poskytovatelů služeb mají eh, zaměstnávat a za jakých podmínek. To není pro mě eh, volné tržní hospodářství, to je prostě nutnost eh, tlak, který neslouží vůbec zájmům zaměstnanců a také to není v zájmu cestujících. Na nejvýš to použije těm, kte, poslouží těm, kteří chtějí dělat nějaké obchody. Vážené kolegyně a kolegové, Evropská unie se v současné době nachází v takovém stavu, eh, která, eh, který eh, není vnímán jako optimální a zvláště ne jako optimální ze strany zaměstnanců a zaměstnankyň. A v současné době chceme ještě tu situaci zhoršit. Nemyslím si, že je to dobré celkově. Ano, určitě tady jsou jiné zájmy, ale prosím, myslete nejenom na hospodářsko-politické představy, kdy si myslíte, že jsou důležité, ale myslete především na zaměstnance a na cestující, eh, protože tento návrh těmto skupinám lidí určitě neposlouží. Pan Groš, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se eh, chtěl, tak, já bych chtěl také poděkovat. Je zajímavé, že zde vystupují eh, především němečtí eh, předřečníci nebo řečníci s tím, že se hovoří jedním jazykem, ale ne jedním hlasem. Myslím si, že to pro pana zásadu nebude jednoduché nějak nalézt nějaký kompromis. Myslím si, že je třeba zavést diskuzi tam, kam patří. Co je cílem? Když se podíváme trochu kriticky na ten cíl eh, komise, tak nemyslím si, že eh, pozemní odbavování je jediné správné řešení. Eh, bezpečnost provozu, leteckého provozu by určitě dala na to lepší odpověď. Měli bychom mít otevřený regulovaný trh a kvalit tu eh, zde spochybňujeme, protože by se zvýšil počet odbavovatelů. To nemo, s tím nemohu souhlasit, protože naopak každá letecká společnost si vezme toho nejlepšího, protože ten poskytuje nejlepší kvalitu a kvalita znamená bezpečnost. A myslím si, že tyto aspekty bezpečnosti by měly být zohledňovány. Co se týče integrace, o které zde padla zmínka, tak eh, zde bychom eh, to měli opravdu více spojovat s realitou situace letišť Potom ještě, co se týče míst, někdy se mi zdá, že se to přehání, když letiště má, dejme tomu, nějaké projekty rozšíření a řekne se, že se bude odbavovat ještě více eh, pasažerů a pak najednou všichni řeknou, nemáme dost místa. Co vlastně chce občan, co chce cestující, ten chce kvalitu a ta si myslím je částečně daná, ale ne všude. On nechce nutně nižší ceny, ale chce opravdu nejlepší kvalitu. A to poslední, co si říci, sociální dumping si myslím není na pořadu jednání. E, dnes by to každý region, každá země měla určit si sama. Takže to patří do rukou letišť. Análka Dráví, dvě minuty. Děkuji. Děkuji za tyto návrhy mohu pana zpravodaje podpořit, ale z naší skupiny se objevilo několik poznámek. Jednak eh, ten počet těch operátorů, my si myslíme, že by tam mělo být eh, minimum dvou, že to by mělo stačit. Členský stát by měl se sám rozhodnout, jestli potřebuje víc nebo ne. Ale neměli bychom to vynucovat na evropské úrovni. Není eh, problém s tím, aby to, eh, tu pozemní, aby ty pozemní služby se zajišťovaly případně i s, eh, sami ehm, letiště v, pří, v některých případech. By to bylo dobré, mohli by i rozhodovat o tom, kde by se tak dělo. A v, to, v té zprávě je řada pozitivních prvků, pokud jde o jakostní kritéria. Asi budeme mít ještě čas se na ně podívat. Vítám tu pozornost, kterou věnujete osobám s postižením a s omezenou mobilitou. A pokud jde o výbor pro dopravu, nemůžeme samozřejmě ignorovat to, co se děje na výboru pro sociální otázky. Musíme zajistit i pokrok v sociální oblasti, a to zejména pokud usilujeme o hledání řešení pro zaměstnance v případě eh, některých koncesí musí existovat sociální opatření, která budou eh, chránit a pomáhat zaměstnancům, abychom doplnili hodnotu této zprávy. A na základě toho se pak rozhodneme, jestli můžeme podpořit. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Pan Bach. <clears throat> Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že kolega Zásada si zaslouží náš respekt. On opravdu si dal velkou práci a má zde celou řadu dobrých přístupů. Pro mě osobně eh, se nerespektuje ovšem několik zásad. A e, s tím souhlasí celá řada aktérů, s tím, že tyto návrhy mají představovat pouze určitý rámec a že by měly být silněji zohledněny e, národní zvláštnosti. E, takové procesy, jako je kvalita, bezpečnost, to by mělo být v Evropě upraveno. Ovšem, další liberalizace Eh, to vše musí udělat eh, občané sami eh, se zohledněním subsidiarity jednotlivých členských států. Kromě toho si myslím, že komise přetřelila, když tu směrnici 96, to je otevření trhu. Neexistuje žádné monopolní postavení. Já jsem proti monopolům, ale jsem proti další liberalizaci, která se zdůvodňuje čistě ideologicky. Myslím si, že další otevření trhu, a kolegové již na veškeré potíže v oblasti sociální, ekonomické poukázali. Já si myslím, že další otevření trhu nepřinese žádnou přidanou hodnotu. A proto si já osobně myslím, že ten návrh komise by měl být zamítnut. Jestliže se to nesetká s většinou, tak bychom měli vytýčit pouze určitý rámec, tak aby členské státy podle principu subsidiarity mohli jít svou vlastní cestou. Děkuji. Um. Ik wil de rapporteur danken voor het eh, geleverde werk en eh, er staat hem nog een heel... Debaka. Ano, eh, děkujeme za zpravodaji, ale myslím si, že má ještě před sebou velký kus práce. Co se týče pozemního odbavování, to nemůže zůstat v současném stavu. Proto vítám návrh komise. Kolega přede mnou právě na tom upozornil také, že každý trh se musí regulovat. Ovšem, zásadním principem pro volný trh je volný přístup, transparentní, otevřený přístup. A myslím si, že to je smysl návrhu komise. A proto si myslím, že toto odvětví by konečně mělo eh, na tom být stejně jako ostatní odvětví, protože chceme více liberalizace, více hospodářské soutěže a zlepšení služeb eh, a kvality eh, pro cestující. Nevím, proč se zde předpokládá funkční oddělení eh, jednotlivých služeb a ne právní oddělení. Prostě existují jednostrané struktury a zde bych opravdu byl pro právní oddělení také těch společností, které poskytují pozemní odbahování. Existují minimální normy kvality. Komise by chtěla to vyřešit eh, akty přenesené pravomoci. Já ovšem jsem proto, abychom zde měli regulaci, aby všichni cestující eh, mohli očekávat po celé Evropě stejnou kvalitu eh, služeb pozemního odbavování. Částečně je to chráněný sektor, ale proč by se měl dále chránit s ohledem na zaměstnanost? Myslím si, že normální trh, normální tržní hospodářství eh, se řídí podle eh, toho, co požadují eh, cestující a také by se kvalit, měla nabízet správná kvalita cestujícím. Ano. Děkuji, pane předsedo. Zde vidím celou řadu obtíží začínáme tím, že dejme tomu komise vychází ze nesprávných předpokladů. Eh, také jsme zde měli další požadavky. Členský stát, který dnes chce liberalizovat, tak to může udělat. Na to nepotřebuje toto nařízení. To je třeba ještě jednou konstatovat. A myslím si, že členské státy s regulovanými trhy mají proto dobré důvody. E, to znamená fungující, efektivní letiště s fungujícími pozemními odbavovacími službami, které jsou lepší než na liberalizovaných letištích. A co je velice důležité, je souvislost e, mezi pracovní dobou e, zaměstnanců v době špiček a v době, kdy mají prostoje. Když eh, mám více poskytovatelů služeb, ale stejné prostoje, tak ta produktivita je nutně nižší. Eh, více postoju, eh, prostojů samozřejmě snižuje efektivitu a proto se snažíme také o vyšší efektivitu na letištích. Stěžení problémy, to je to, o čem se chci zmínit. Je třeba definovat relevantní eh, trh pro hospodářskou sloutěž. To jsou aktivity, které jsou ještě regulované, minus eh, samoodbavatelé, minus eh, alianční partneři, kteří pověřují další poskytovatele služeb. A to je více jak 20%. A pak se podíváme na ty skutečně liberalizované trhy, ať je to v Londýně nebo v Amsterdamu, tam je kvalita a přesnost, myslím, horší, než to zažíváme například ve Frankfurtu. Myslím si, že narůstání trhu, podíly na trhu neposune a e, myslím si, že nebudou moci odbovat více, než zatím dělají. E, měli bychom poskytovat více bezpečnosti a neexperimentovat dál. Eh, protože toto nařízení tedy nepotřebujeme, docházím k závěru, tak ho můžeme ten návrh také zamítnout. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, měli bychom se skutečně zaměřit na cíle při všech svých úvahách. Tři cíle jsou to minimálně. Za prvé je to to, že cestující a přepravci chtějí eh, rychlé a bezpečné odbavování, že se sníží náklady, za druhé a za třetí také eh, ti konkurenti, kteří eh, si zaslouží respekt, zaslouží respekt a ne sociální dumping. Chtěl bych se k tomu zmínit takto. Ano, můžeme to takto nechat, protože volný trh je zaručen již eh, stávající směrnici, která ty přílež, eh, příslušné možnosti poskytuje, že máme alespoň dva eh, poskytovatele nebo nabizitele služeb. Samozřejmě, že jich může být víc, protože máme minimálně dva. Takže další čísla, stanovovat čísla nebo počty nepotřebujeme za druhé lepší výběrové řízení, potřebuje více transparentnosti, to je jasné, a za třetí standardy kvality by měly být po celé Evropě e, regulovány. Jestliže by to nestačilo, tak by měly to doplňovat také národní standardy. A co se týče nákladů, že bychom je měli nějakým způsobem eliminovat, čili měli bychom se e, opravdu zasadit o to, to znamená, komise by se měla také zasadit o to, abychom skutečně měli Single European Sky, jednotné evropské nebe, nepotřebujeme to prostě víc, Eh, cíle, které chceme dosáhnout, tak bychom skutečně měli dosáhnout. Děkuji a než dám slovo komisi, tak ještě pár slov eh, ode mě. Myslím, že klíčovým slovem je kvalita. Kvalita poskytovaných služeb, zejména pozemních služeb. A mně se zdá, že směrnice je trochu širší, ale faktem je, že tato kvalita služeb poskytovaných eh, cestujícím se zhoršila. Ty čekací časy se prodlužují, stále se ztrácí zavazadla. Stačí si se postavit do Bruselu, učí u jedničky v 9 ráno tam, kde u toho zavazadlového pásu a budete tam čekat strašně dlouho vzhledem k tomu, že to letadlo zaparkovalo spíš až někde u Antwerp než u Bruselu. A e, slyšíte, že takové věci se dějí i jinde, třeba na, ve Frankfurtu. Čili samozřejmě v některých problémech také Heathrow představuje určitý problém, že je někdy příliš mnoho operátorů, ale ať je to jak je, musíme se zaměřit na tu kvalitu poskytovaných služeb. A někdo říká, měli bychom to nechat na leteckých společnostech a ty si to sami vyřídí. Ale pokud aerolinie se snaží cenově tedy tlačit na poskytovatele, tak aby poskytovali ty služby levněji a levněji a levněji, no tak eh, celkovým efekt je takový, že se samozřejmě kvalita služeb zhorší. Čili tohoto je něco, v čem musíme být velmi bdělí, pokud je opravdu 50, pan Klinc řekl, eh, jak to je se zaměstnaností. Oni eh, to dělají, protože se o to přihlásili, vaši vedoucí skupin s tím souhlasili, takže oni dá, mají tu zprávu o pravidlo 50. Já mám na něj určitý názor za sám za sebe, že by mělo být opuštěno, ale každopádně situace je taková, jaká je, já jsem v menšině v této záležitosti, takže musíme vzít v potaz i výbor pro zaměstnanost. Zaměstnanost tedy. E, za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci a poslankyně. Chci vám poděkovat eh, za práci, kterou odvádí tento výbor na letištním balíčku jako celku. Abych reagovala na to, co zde říkal pan Klince, eh, chci vás ujistit, že komise je zcela odhodlána a eh, pracovat na otázkách otevřeného jednotného nebe, ale také na otázce spravedlivé a rovné a volné soutěže, především v porovnání s našimi zahraničními partnery a chceme přijmout sdělení o strategii v oblasti zahraničních vztahů za několik dní. Bude to 27. září. Poslední bod, který se týká také toho, co říkal pan Klince, privatizace letiště. Víte, že smlouvy jsou neutrální, pokud je o vlastnictví. My musíme být eh, neutrální, pokud je o veřejné či soukromé vlastnictví firm a nemůžeme do těchto otázek zasahovat. Pokud jde o eh, pozemní služby, tak eh, zde vítáme zprávu pana Zásady protože zachovává rovnováhu, o kterou jde komisi v jejím návrhu, mezi eh, přiměřeným otevřením trhu a také důrazem na zaměstnanost a sociální aspekty, které jsou důležitým parametrem pro kvalitu služeb. Vítáme také práci na minimálních kvalitativních standardech Myslíme si, že je důležité debatovat o těchto otázkách na úrovni Evropské unie, abychom zabránili tomu, že zde vznikne celá řada různých takovýchto norem na místní úrovni, protože to by velmi zkomplikovalo život aerolinkám a poskytovatelům pozemních služeb. Musíme tedy pracovat na sjednocení těchto standardů kvality na úrovni celé EU. Obecně si myslíme, že zpráva pana Zasady je dobrým základem pro aktualizaci směrnice z roku 1996. Připomínám usnesení Evropského parlamentu, ve kterém jste požádali, abychom provedli podrobnou studii, která by ověřila, že trh s pozemními službami funguje účinně a aby bylo zaručeno, že bude zachována kvalita. A právě tento návrh komise si klade za cíl zlepšit kvalitu služeb pro cestující. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji. Pane Zasado, chcete ještě něco připojit stručně k tomu, co zde zaznělo? Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně především bych rád poděkoval všem těm, kteří se při komentáři tohoto dokumentu vyjádřili k tomu, že tento dokument nejedná pouze o liberalizaci pozemních služeb na letištích. Je to také otázka nutnosti zavedení minimálních norem na evropských letištích, tak aby všichni cestující měli stejnou jakost služeb, které si zaslouží a za které zaplatili. Dnes Část eh, aerolinek tvrdí, že nemá možnost eh, donutit eh, poskytovatele pozemních služeb ke zlepšení těchto služeb, protože jsou tam jenom dvě firmy, které mají stejnou úroveň služeb a nemají žádný zájem o zlepšení této kvality. A proto zde máme tento návrh, který chce podpořit konkurenci, aby mezi těmito firmami byla konkurence, aby chtěli spolu soutěžit. Ale pouze a jedině kvalitou, především tedy kvalitou. A tato kvalita by měla být eh, jasně stanovena eh, letiště, protože pouze ta letiště sama vědí, jaký potřebují minimální čas na eh, převoz, převezení zavazadel z letadla na terminál. To Evropská komise nikdy nebude vědět. Ona nikdy z Bruselu není schopná spočítat, kolik času uh, potřebujeme na přivezení tedy prvního zavazadla, posledního zavazadla a všechny tyto podrobné informace prostě Evropská komise z Bruselu nemá. Letiště. Pokud si vytvoří tyto minimální standardy a musí ještě tedy získat autorizaci, tedy schválení ze strany odpovídajícího členského státu, tak takováto situace jasně nutí poskytovatele pozemních služeb ke zlepšení kvality a to v důsledku povede k lepší kvalitě těchto služeb na evropských letištích. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane zásado. Opravdu vaše zpráva vyvolává velký zájem, jenom když se podívám tady na seznam řečníků, 15 jich, jsme jich tu měli, takže vám přeji hodně zdaru při práci s stínovými zpravodaji. Lhuta pro vzdělávací návrh je 26. září. Hlasování na výboru bude 6. listopadu. Děkuji vám. a doufám, že se nám podaří být striktní, pokud jde o další zprávu, to se týká hluku, pan Leichtfried. Děkuji vám. Má, připravil jsem si hezký filmeček, jestli je to v pořádku. Vy opravdu pokoušíte své štěstí, pane Leichtfried. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podařilo se nám nyní eh, takový návrh zprávy sepsat eh, v návaznosti na zprávu Noise. Myslím si, že jsme v podstatě již eh, zaměřeni správným směrem. Rád bych využil této příležitosti a prezentoval několik nejdůležitějších bodů tohoto návrhu. Největší téma bylo neustále, nakolik členské státy v současné době Eh, dodržují mezinárodní eh, předpisy týkající se hlučnosti a hluku, nakolik to musí být zlepšeno. A myslím si, že to byl záměr komise právě zapůsobit tímto směrem. Eh, samozřejmě je to částečně pochopitelné. Ten nejdůležitější bod v našich interních diskuzích byla otázka, jak budeme zacházet se článkem 10 komise. Ten návrh komise vlastně zde dává zapravu pravdu, že by se měly zohledňovat národní své raznosti. Ovšem největší diskuze byly také na pozadí toho, že e, e, kromě evropských interních tržních zájmů existují ještě jiné zájmy našich transatlantických kolegů. Myslím si, a to je výsledkem také, ke kterému jsem dospěl na závěr, že rozumný kompromis eh, z toho celého musí vypadat tak, že to skutečné rozhodnutí, jaká ochrana opatření proti hluku, eh, musí eh, být učiněna příslušná opatření ze strany členských států. To, že k tomu má názor komise, ten je třeba zohlednit, ale na druhé straně, Eh, příslušný orgán Bruselu má potom také tu možnost eh, lokální opatření v členských státech zrušit. Potom eh, mm, je to záležitost Evropského soudního dvora. Myslím si, že na tom bychom to mohli ponechat. Zejména zde je jeden fenomén u toho, co navrhovala komise, co není možné vyřešit a to, jak se bude zacházet s rozhodnutími, které neučiní příslušné orgány. To znamená eh, řešení hlučnosti a mediační eh, růz, eh, různá řízení, protože máme celé spoustu příkladů, kde probíhají jednání po dobu několika let. Pak, když se z toho, vy, z toho vyplyne nějaké přijatelné řešení, tak já se nedovedu představit, že by potom něco mohl, mohl zrušit bruselský orgán. Proto navrhuji, nebo jsem předložil příslušný návrh ve své zprávě. Pokusil jsem se nalézt novou definici, která se mi zdála důležitá a ta se týká takzvaného vyváženého přístupu, že se hovořilo vždy o e, efektivnosti nákladů, Eh, s ohledem na hlučnost. Já si myslím, že by bylo rozumnější hovořit eh, o obecné efektivnosti, protože samozřejmě to obsahuje také hlučnost, ale také to eh, zohledňuje ochranu zdraví, ochranu před hlučností. To znamená, že bychom měli mít takový pojem efektivnosti, který je daleko rozsáhlejší, než když se podíváme na jednotlivé situace. To bylo to v podstatě nejdůležitější, Eh, které byly, eh, co bylo změněno s ohledem na návrh komise. Ještě jsme se dopracovali k tomu, že ty části, co se eh, týká těch letadel, které téměř dodržují eh, tu předepsanou hlučnost, tak si myslím, ta hodnota 8, co se týče hlučnosti, v současné době je dostačující. A eh, jsou zde určité body, o kterých bychom mohli diskutovat. Ovšem mohli bychom se dostat až na hodnotu 10. Co se týče um, aktu přenesené pravomoci, tak si myslím, že um, technická změna by zde mohla být učiněna a to znamená ty delegované pravomoci nebo přenesené pravomoci. Ovšem, když se, to jedn, když se zde jedná opět o hranice hlučnosti, tak si nemyslím, že by eh, eh, aktiv přenesené pravomoci byly na správné místě. Zde mm, musíme my jakožto zástupci eh, občanů a občanek v Evropě za to musíme nést odpovědnost. Upřímně řečeno, dostal jsem celou řadu reakcí z celé Evropy, mnoho e-mailů, eh, částečně mě také v mém záměru podpořili. Ovšem musím říci, že jsou zde určité záměry, se kterými jsem nesouhlasil. Například v tomto nařízení eh, nebylo, se nepředpokládá stanovit eh, přesné hodnoty hlučnosti. Ani to nepředpokládá komise, ani parlament. To nebylo smyslem tohoto návrhu. E, co je možné, e, je, existují zde mezinárodní dohody a nemůžeme prostě mezinárodní e, leteckou dohodu jednostranně změnit. To je jasné. Ale myslím si zejména, že te, to, tou změnou eficience k obecné efektivnosti, že to je důležitá změna doufáme, že v budoucnu Evropané Evropanky budou moci eh, spát klidněji, ale ty mezinárodní dohody, již jsme členy, eh, účastníky, musí být dodržovány. Již nyní se těšíme na připomínky kolegyň a kolegů. A Chtěl bych říci, že mezi tím již s těmito kolegy a kolegyněmi mě e, váží opravdu velice dobré pracovní vztahy a na tomto místě bych jim chtěl za jejich příspěvky poděkovat. Děkuji vám, pane Lechtrit. A nyní pan Gale za EPP. Děkuji a také srdečně děkuji zpravodaji za dobrou spolupráci. Přátelská slova mohu okamžitě vrátit. Eh, stručně projdu jednotlivé bodu, body, možná začnu eh, ze zadu. Ano, aktiv přenesené pravomoci, tak jak jste to popisoval, tak já bych to také omezil. A Evropskému parlamentu bych eh, zde umožnil více možností, co se týče obsahu. Velmi souhlasím eh, s článkem 10 eh, s novou formulací kontrolních eh, pravomocí komise. Myslím si, že to je cesta, kterou bychom měli jít. A opravdu to rozhodnutí by mělo padnout vždy na místě u příslušných orgánů. Co se týče předpisů těch eh, hlučných, eh, týkající se hlučných letadel, tak eh, zde bylo převzato doporučení rady. S tím také souhlasím, protože myslím si, že vzhledem ke kompromisu by to projít mohlo. Dostal jsem také celou řadu e-mailů a myslím si, že ostatní členové parlamentu také uh, Eh, týkalo se to především eh, zdraví a eh, kvality života. Ano, samozřejmě přání především dostávám e-maily z řad dotčených obyvatel. Například se zde zmiňují metody měření, jak vykázat, prokázat hlučnost, že se skutečně také jsou vzájemná účinnost eh, nebo souvislost mezi hlukem a eh, škodami na zdraví. Je celá řada právníků, kteří se eh, tím mohou zabývat. A já se obávám, že pak bychom mohli ohrozit výsledky mediačních řízení tímto argumentem. Proto si myslím, že je třeba o tom ještě diskutovat. Jsme si zajedno v cí, tí, s tím cílem, že se musí eh, hluk omezit. A proto si myslím také, že se dopracujeme k řešení. U nové definice eh, efektivnosti nákladů a eh, celková efektivnost, to si také myslím, že je jeden z bodů, o němž by se mělo diskutovat. Každopádně bychom v nařízení pak měli blíže definovat, co tím, tou efektností nákladů myslíme. Pak to bude jasnější, eh, co je míněno tím overall cost efficiency. Protože třeba to bude opět něco, eh, na čem by se mohli obohacovat právníci. Celkově si myslím, že u těch ústředních bodů, to je pro mě článek 10, eh, jsme na stejné linii, alespoň za EPP to mohu říci. A děkuji za tento předložený návrh. Děkuji. Se omlouvám, ještě pan Verne za výbor regionu. Děkuji vám. Pane, pane Leichtried, Hlučnost je velice důležité téma pro region a jednotlivá města. My nejsme jenom blízko nich, ale velice často také eh, letištní společnosti, eh, kdy se s nimi o tom diskutuje. Obecně je to tak, že technický vývoj již hlučnost významně snížil. Přesto ovšem je to stále větší problém, který nás eh, silně zaměstnává. Cílem komise je snížení hlutnosti a mít také jedno jednotné používání e, stejných řízení a postupů při omezování. Stejně tak to vidíme, pane Lightfriede, že e, to jsou ta letadla, která e, dodržují nebo jsou právě v tom rozmezí hlučnosti. Je to velký, velká výzva a zde se také přikláníme k tomu návrhu, Eh, výboru regionu, kdybychom měli mít 8 decibelů eh, na eh, několik let a ten původně avizovaný cíl komise by se mohl dosáhnout. Co se týče toho kontrolního práva Evropské komise, při omezení provozu jsme v našem návrhu poněkud striktnější s tím, že článek 10 by se měl vypustit, ale ta cesta, kterou navrhujete, je velice elegantní a v podstatě, eh, v podstatě byste dosáhli eh, toho, co my bychom dosáhli tím vypuštěním toho článku. Co se týče aktu přenesené pravomoci, ano, zde vidíme také určité nebezpečí, kdyby byly tak eh, k dispozici tak široce, tak u článku 11 a 12 by to bylo nebezpečí, ale i s tím, co navrhujete, si myslím, bychom mohli se dopracovat k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovořím za pana Tremozu. Velice litoval toho, že se nemohl zúčastnit. Požádal mě o to, abych zde vystoupila za něho. Srdečně děkuji zpravodaji. Také bylo řečeno, že je to opravdu velice dobrý dokument, který můžeme podpořit. Budu pokračovat anglicky, protože eh, své připomínky mi předal v angličtině. Takže Máme tady eh, vyvážený přístup, eh, vítá, že v původním dokumentu od komise není žádný odkaz na environmentální cíle, tedy jakožto doporučení VHO, protože tato jsou natolik ambiciozní, že dokonce i samotná zdrav- Mezinárodní zdravotnická organizace si uvědomuje, že by měla být sloužit pouze jako jakési pokyny, ale nechce rozšiřovat o to tu definici. Dále se domnívá, že není eh, až tak dobré, že se zaměřujeme pouze na jeden pilíř, to znamená operační omezení. Chce poukázat, že další pilíře jsou také velmi důležité. Technologický pokrok, využívání půdy, plánování operačních postupů. Pokud jde o noční zákazy pro expresní operátory, tak se domnívá, že v čase hospodářské krize bychom se měli dvakrát zamyslet, než, tí, než přistoupíme k, ta, k takovýmto opatřením, protože to by mohlo znamenat zákazy napříč Evropou a domnívá se, že eh, bychom měli vzít v potaz i náklady pro celou Evropskou unii. A já mně se opravdu líbí návrh, eh, pozměňovací návrh 38 zpravodaje, protože tam se říká, že by měly existovat nějaké záruky v případě eh, toho německého případu. Německý soud rozhodl o zákazu nočních letů na frankfurském letišti. A pak eh, ta letadla, která pouze jsou marginálně způsobila, tak jakýkoliv pokus o rozšíření za kapitolu 3 minus 10 DC by, byl, eh, by se setkal s velkým odporem v neevropských zemích, protože již tak to zvýší napětí eh, s dalšími státy ICAO. A ICAO explicitně žádá státy, aby nenutila státy ukončit eh, platnost kapitoly 3. Jinak eh, to musí být opatření, které je eh, nákladově úsporné, environmentální náklady nebudou příliš značné, ale přitom náklady pro aerolinie budou vysoké. Takže v případě některých flotil, některé flotily nebudou ovlivněny, ale pro některé operátory to znamená, že budou muset nahradit až čtvrtinu regionální flotily a to v čase, který je kratší než obvyklý. Takže říká, že bychom měli být flexibilnější a najít kompromis, který všem vyhovuje. Možná kapitola 3 minus ADC. A pokud eh, jde eh, o eh, pan Tromose se domnívá, že vzhledem k tomu, že je katalan, katalánec Barcelony, tak samozřejmě podporuje subsidiaritu ve všech případech, ale v tomto případě se domnívá, že eh, právo přeskumu dává komisi právo zajišťovat dohled eh, za všechny účastníky. A já jakožto Němka souhlasím s naším zpravodajem, který říká, že pro Německo, Rakousko, Francie a Nizozemsko je to opravdu záležitost subsidiarity takže to musíme probrat v naší skupině. A pokud jde o e, volbě právního nástroje, tak říká, že nařízení mají harmonizovat procesy, což je role tohoto návrhu. Takže pan Termos, Tremosovi se líbí tento právní nástroj. Paní Foster. Uh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji. Měli jsme konstruktivní setkání a má pravdu že říká, že velká většina těch bodů, která tady předkládá, se setkají s podporou celém výboru. Ale chci říct něco, a není to nic osobního vůči kolegovi, který je z výboru regionu. Nemám žádný problém, aby výbor regionu předkládal písemná stanoviska, ale myslím si, že v tomto výboru jsme volení členové a pokud někdo chce být zvolen jako poslanec tohoto parlamentu, tak může pak přijít a hovořit na, výrobu, na výboru. Ale neberte si to osobně, pane kolego. Máme totiž minimu, minimální řečnický čas na mnohé projekty. Takže já chci vyjádřit souhlas se zpravodajem na několika bodů, zejména pokud jde delegované akty, a také eh, pan Kále o tom hovořil. Správně říká, že když eh, jde, pokud jde o mezinárodní dohody, eh, kapverské standardy a tak dále, to jsou věci, které jsou eh, paralelní, které existují, jsme mezinárodní obchodníci, vítáme konkurenci, naše letecké společnosti se snaží rovněž konkurovat a není možné, aby najednou někdo začal měnit pravidla souhlasím také, pokud jde o ty marginálně způsobila letadla, tam eh, to souvisí s tím, jak to mají aerolinie plnit. Paní Meissner přiš, přišla s několika velmi zajímavý, zajímavými body, pokud jde o výši decibelů. Nakonec se může stát, že budeme mít eh, eh, letadla, která mají třeba 30, mohou trvat mohou létat 35 let, ale teď budou muset být vyměněna. Není eh, možné, aby najednou tolik letadel zůstalo eh, na zemi. Musíme zajistit, aby i naše regionální letiště se rozvíjela. Oni si nemohou dovolit vždycky mít ta nejmodernější letadla, to už je prostě povaha tohoto odvětví. A myslím si, že také je tu nedostatek uvědomění ze strany členských států. Musíme říct si členským státům, máte zodpovědnost zajistit infrastrukturu, kapacitu, protože tady někdy pořád ještě umožňujeme eh, stavět eh, obydlí tam, kde má být letiště. A Eh, také je tu ještě nedostatek povědomí, pokud, se, pokud jde o operační eh, postupy, které se používají na letištích i v rámci eh, jednotného nebe, ty technologie. Tady došlo k velkým pokrokům a ty pokroky musí být poněkud více známy. známy. Rada mm, rovněž dospěla k zajímavým závěrům, a můžeme tak učinit i my, ale ještě mám pořád problém s tím, že komise tak trošku eh, svévolně mění směrnici v nařízení. Byla to směrnice. Proč to byla směrnice? Protože tím pádem to respektuje subsidiaritu, je tu otázka těch místních operátorů a stále jsem proti tomu, že jste z toho udělali nařízení jen tak, bez jakékoliv diskuze. Myslím, že by to nadále měla být směrnice. Vím, že někdy jsou problémy s tím, že některé členské státy nebo skupiny rozhodly udělat to či ono, ale podívejme se, jaká bude situace za deset let. Obvykle, obvykle jsme velmi dobře pracovali s místními dohodami, s letištmi a se všemi účastníky a může to pokračovat i nadále. Z našeho hlediska, pane předsedo, bych chtěla znovu poděkovat zpravodaji za vynikající práci a myslím, že obecně můžeme nakonec dospět k uspokojivému řešení. Paní Liberek. Pane předsedo, k otázkám hlučnosti. Tam je snadné upadnout do demagogie, která by vedla k zavedení legislativy, která by se vzdalovala od eh, skutečnosti, kterou známe z našich území. A i když úplně nesouhlasí se vším, eh, co říká pan Leichfried ve své zprávě, chci mu poděkovat za odvedenou práci. Už jsem říkala, že nemohu podpořit článek 10, eh, tak jak je navrhován komisí a ustanovení, které v tomto smyslu navrhuje náš kolega, jsou podle mě dobrým kompromisem. Hodnocení těchto opatření musí eh, ležet na místních orgánech, které dobře zná aktéry a nejedná se o tu karikaturu komise, která sídlí v Bruselu a je vzdálena realitě, ale v tomto případě opravdu nemůžeme říct opak. Podporuji stanovisko našeho kolegy, pokud jde o využití aktů v přenesené pravomoci. Zde je důležité, aby rozhodnutí byla přijímána po dohodě se všemi aktéry nebo jejich zástupci. Zavedení přechodných ustanovení, která se týkají již přijatých omezení, ukazují, že jsme ve stejné linii nebo na stejné vlnové délce jako zpravodaj. Pokud je o jeho návrh eh, nemít novou definici eh, těch marginálně způsobilých letadel, tak my ho tam také podporujeme. Chci jen říct si poslední věc, kdy zpravodaje podpořit nemůžu, a to je zavedení eh, toho pojmu zdraví obyvatel okolí. Já si myslím, že to je velmi složité, protože velmi těžko můžeme eh, definovat eh, vztah eh, příčiny a důsledku mezi zdravím a hlučností. Tam otevíráme pandořinu skřínku a hrozí nám, že se dostaneme do situace, kdy nebudeme schopni třeba dokázat, že jsou dodržována ta kritéria a potom nebude možno validovat vyvážené studie dopadu. Děkuji. Paní Duran? Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji, vážení kolegové. Nad rámec otázky článku 10 bych chtěla upozornit na tři věci. První. Nad rámec tedy toho vyvázeného přístupu, který dobře znám, protože v roce 2001 za belgického předsednictví jsem v ICAO vyjednávala právě tento vyvážený přístup a velmi dobře znám jeho omezení a jeho chyby. To bylo tedy to rozhodnutí, které Evropa přijala, že se tedy vybaví těmi normami podle amerického stylu. Já si myslím, že je důležité, abychom měli skutečné normy na ochranu před eh, hlučností. Tam otázka zdraví není nějakým vážným problémem, který nemůžeme vyčíslit. Je to také ekonomický problém, má to obrovský dopad na sociální náklady, takže opatření, která budou chránit občana před hlukem, jsou důležitá a musí být zaváděna. Za druhé, vyvážený přístup, tak jak je dnes definován, působí velký problém a to je problém spravedlnosti a rovnosti, protože různá opatření boje proti hluku nejsou eh, vždy na bedrech eh, stejných stran. A pokud chceme mít eh, oprávněně tento vyvážený přístup, tak musíme zavést princip, kdo znečišťuje, ať platí. Ať tedy neplatí společnost nebo tedy místní orgány, ale ať platí ten, kdo znečišťuje protože to by znamenalo nespravedlivé více náklady pro místní orgány. A za třetí otázka eh, certifikace zvukové nebo tedy eh, hlukové certifikace ze strany ICAO. To není rozumné, protože eh, mezi tím hlukem, tak jak je vypočítán a mezi hlukem, jak je vnímán, tak tam je opravdu obrovský rozdíl a my musíme mít metody, pro měření hluku, stejně jako máme ve směrnici 2249. Takže v tomto smyslu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom se pokusili podpořit zprávu, ale také zde budou tyto body, kde budeme předkládat pozměňovací návrhy. A ráda bych se zeptala, pane předsedo, zda je možno odložit eh, lhutu pro pozměňovací návrhy na 28. září, protože to by nám dalo ještě dva dny na práci. Děkuji. Takže už jsme se shodli na lhůtách prostřednictvím zasedání koordinátorů. Takže já doporučuji, abychom to nechali na 26. září. Pan Groš. Ano, budu stručný, pane předsedo. Ještě bych chtěl rád připomnět, že zde máme různé odlišné údaje a přesto se má na to hledět jako na balíček. Eh, je to zpráva, o které se dnes eh, zde nediskutuje. A potom ještě jako reakce na mou kolegyni. Jsem rád, když zde vyslechneme také občas eh, jiných mm, orgánů, například výboru regionu. Čili kde uděláme ten most mezi evropskou politikou, mezi národními směrnicemi a také národními eh, předpisy. A zde si myslím, že záleží na té důvěryhodnosti eh, nebo věrohodnosti práce, kterou děláme. Článek 10 si myslím představuje správnou cestu. A kromě toho myslím si, že by se mohl ještě trochu vylepšit, ale mohlo by se dosáhnout lepších výsledků v regionech, že bychom eh, mohli zde přehodnotit eh, nové hodnoty. Eh, ti, eh, kterých se to týká, místní orgány, regionální orgány, eh, ty by mohly se měřit především podle kvality toho výsledku a ne hledat nová kritéria. Efektivnost těch kritérií je samozřejmě velice obsáhlým pojmem. Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Když se to týká té efektivnosti, měli bychom vidět dva aspekty. Jeden, to je letadlo jako takové, eh, hlučnost a zdraví, ale na druhé straně také počet občanů, kterých se to týká. Když prostě eh, létám do oblasti, kde je 2 milion obyvatel, a nebo je tam jenom tisíc obyvatel a dá se to snadněji vyřešit, tak ten problém nemusím vidět u zdroje, ale tam, kde ho chceme vidět, a to znamená u občanů samotných. Eh, zde by bylo třeba to trochu upřesnit, ale celkově bych chtěl zpravodaji poděkovat za již vykonanou práci. Děkuji. A než dám slovo komisi, chci poděkovat zpravodaji. Myslím, že po, u marginálně způsobilých letadel máte pravdu v pozměňovacím návrhu 16, že toto je správný postup. Někteří z nás si ještě vzpomínají na ten debakl s tím Aškytem, e, Jistě víte, že rozdíl mezi, je, jsou to určitě rozdíly mezi Rolls-Roycem a jiným výrobcem. Tehdy jsme o něčem rozhodli a nezohlednili jsme, co dělají ostatní. Takže ten přístup zpravodaje je v tomto případě správný. A já se budu těšit na pozměňovací návrhy. A nyní za komisi. Merci, Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, otázka eh, hlukových emisí je citlivou a složitou otázkou, která se řeší na místní, národní i evropské a mezinárodní úrovni. Několik předběžných poznámek ke zprávě pana Leichtfrieda. Jedná se o čtyři poznámky. Za prvé otázky zdraví a bezpečnosti. Samo sebou se rozumí, že otázky zdraví musí být vzaty v úvahu na místní úrovni. A návrh komise řeší otázky postupu, které by neměly se směšovat otázkami zdraví a bezpečnosti. Chtěli jsme vyjasnit vztah mezi touto směrnicí a směrnicí 2249 v tomto cíli. Nicméně máme problém s termínem globální účinnosti. To není termín, který by byl známý v rámci ICAO. Druhý bod. Při stanovování norem u letadel, které jsou jen marginálně způsobilé, tak tam si klademe otázku, do jaké míry bychom měli zasahovat. Měli bychom být velmi přísní? Komise navrhla normu eh, minus 10 eh, decibelů, tedy vnímaných, a váš zpravodaj navrhuje odložit zavedení této normy, ale v tomto případě hrozí, že místní a národní orgány už nebudou mít možnost eh, podat stížnost. Třetí bod, důležitý bod, jak pro komisi, tak i pro radu, je eh, právo na nahlížení ze strany Evropské komise právo na kontrolu. Myslím, že už to bylo v minulosti řečeno. Komise nechce rozhodovat eh, místo místních orgánů, ale potřebujeme transparentnost. A právě to je důvodem pro článek 10 v návrhu komise. Poslední bod. Otázka aktů v přenesené pravomoci. Tyto akty jsou důležité k tomu, aby se aktualizovala určitá ustanovení, především ve světle technologického pokroku. Tak, jak se to odráží také v technických normách ICAO a v manuálech ICAO. Komise souhlasí s tím, že je třeba lépe upravit ustanovení o výkonu těchto delegovaných pravomocí, ale potřebujeme zde jasný postup, aby bylo možno přijmout evropský rámec. A to právě s ohledem na technologický rozvoj. Jsme samozřejmě k dispozici jak vašemu zpravodaji, tak i ostatním poslancům, abychom našli co nejlepší řešení této věci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pane Leichtfried, ještě než vám dám slovo. Já nevím, jestli jsem to já, ostatní můžu, mohou přikyvovat nebo ne. Ale mně se zdá, že komise je velmi selektivní. Zda se chce držet eh, pravidel ICAO, nebo zda chce jít proti nim, nebo proti mezinárodním dohodám. Pak je třeba být konzistentní. Pane Elektrik, vy jste expert, dávám vám slovo. Děkuji, pane předseda. Protože jste se o tom zmínili, abych eh, se byl o tom nezmiňovala, ale jsem teď opravdu potěšen ohledně toho, co, bylo, eh, co řekla komise. Komise řekla, že v podstatě důvodem pro článek 10 byla vyšší transparentnost u rozhodování národních eh, orgánů. A mm, v podstatě je to jakýsi souhlas pro můj kompromisní návrh. Ten nabízí také větší transparentnost a ohledně ohledně takových donucovacích prostředků, eh, eh, o tom se už nehovořilo a nebude hovořit. Těší mě to. Jinak, eh, k tomu není moc co dodat. Na začátku tohoto tématu, když jsem ho dostal, jsem si řekl, pro boha, to nebude jednoduché. A tak přece jen to nebylo tak hrozné, jak jsem si myslel. A to díky tomu, že kolegové a kolegyně velice konstruktivně spolupracovali, s nimiž jsem spolupracovat směl a opravdu jsem dostal velice eh, kvalifikované eh, názvy. Já se vracím nyní do angličtiny. A myslím, že zbytek můžeme, eh, o zbytku můžeme pomlčet. Takže 26. září připomínám, je to klíčové datum, abychom to drželi jako balíček a lhůta pro pozměňovací návrhy a pak hlasování na výboru TRAN je 6. listopadu. Na plenárce možná v prosinci, ale to bude záviset samozřejmě na eh, padajících stropech a podobně. Takže děkuji, tím se dostáváme Nakonec dopoledního zasedání připomínám, že dnes odpoledne ve tři máme minislyšení o městské mobilitě, které začne ve tři. Budu se na vás těšit, paní Dirant, místo předsedkyně parlamentu, bude uvádět naše řečníky. Takže se uvidíme odpoledne. Děkuji.